všechny tyto prvky. A mm, těším se, že záhy budu muset před vás přestoupit s novým návrhem. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane komisaři. Vašimi slovy tedy byla uzavřena tato rozprava a budeme pokračovat v dalším bodu na pořadu jednání a to je další otázka k ústnímu zodpovězení na komisi. Je to obchodní dohoda o boji proti padělání. Vítám zde pana eh, komisaře Karl de Chuchta a předávám slovo především autorům eh, této otázky. K ústnímu zodpovězení jich celkem šest. Jako první pan Karl Schlitter, dvě minuty. Tak, Děkuji pane předsedající. Každá instituce eh, musí obhajovat svou roli. Parlament je hlasem eh, lidů v Evropské unii a musí zastupovat zájmy občanů a občanek. Komise eh, si říká strážkyně smluv. V tomto případě je to máme tedy zásadu eh, průhlednosti a dodržování lidských práv a eh, také práv parlamentu. Tam musí být ochráněna. Jestliže my nebudeme mít žádný přístup k dokumentům, tak eh, může taková instituce EU správně splnit svou roli a i očekávání občanů. Jedna část komisařů při slyšeních zdůrazňovala, že parlament by měl mít přístup k dokumentům, stejně jako rada. Parlament doufá, že komise dodrží své sliby. Mnoho občanů si dělá e, obavy e, kvůli svobodě projevu, e, protože stále více soukromé sféry je porušováno tím, že vznikají nové zákony, například od oblasti, oblasti internetu. EU nebude moci tady nic udělat. Kde tady máme transparentnost zajištěno? Samozřejmě, že obsah je trošku citlivý, ale EU musí prostě říct, jaké podmínky tady existují, proto aby byla eh, zaručena transparentnost a zároveň eh, musíme obhajovat svobodu projevu a lidská práva. Eh, teprve až přesně budeme mm, mm, vědět, kde máme otevřené práva, pak toto můžeme udělat v rámci těchto předpisů a pravidel a pak můžeme bojovat proti e, zločinům, pak můžeme uzavírat dohody. Je to naprosto nepřijatelná situace teď, kdy se vyjednává za uzavřenými dveřmi, e, kdy se my musíme teď ptát komise, co vlastně je e, obsahem této dohody. Občané by chtěli mít nějaké záruky toho, že jejich elektronické přístroje nebudou proskoumávány a prohledávány na hranicích, chtějí mít právo na to, eh, že eh, tady eh, nebudou sankce prováděny za jejich zády. Mm, my chceme mít slib, že můžeme se plně účastnit tohoto procesu, procesu jinak budu muset skončit klasickou replikou Uvidíme se před soudem. Daniel Kaspar. Děkuji. Jako další pan Kaspary dvě minuty. Děkuji, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane komisáře. Padělání, eh, pašování a eh, porušování eh, duševního vlastnictví, to je vše jedno a to tež. Na jedné straně je to záležitost, kterou se zabývá Evropská unie, členské státy, je to problém pro podniky a pro spotřebitele, s tím, že se stále více padělených výrobků dostává na trh. Vycházíme z toho, že téměř 250 miliard Eh, zboží nás zatěžuje na trhu. Něco, co nefunguje, nedávno to bylo eh, řečeno, protože nefungují například antikoncepční eh, pilulky. Nedávno si stěžovala nějaká těhotná paní, ovšem, když se to, se to týká léku, tak například jde o život. Eh, dámy a pánové, musíme se vyslovit proti padělání a pašování. Není možné, abychom v roce 2008 měli 178 eh, milionů druhů zboží, které jsme zabavili na našich hranicích. Z toho 20 milionů bylo nebezpečných a víc jak 50 těchto eh, druhů zboží pocházelo z Číny. Je to problém, bez sporu. Lisabonská smlouva stoupila v prosinci v platnost. Akta se tři roky roky projednávala. A e, nyní Evropský parlament nebyl do toho nikdy zapojován, tak jak by měl být. Proto si přeji, abychom naléhavě v následujících týdnech a měsících e, měli okamžitě přístup ke všem údajům, abychom věděli, oč se momentálně jedná v přípravách, v dohodách. E, potřebujeme dobré uzavření dohody, potřebujeme dobrou dohodu a také kolegové z nejrůznějších frakcí jsou vám známi. Přejeme si, aby zájmy zaměstnanců a zaměstna, zaměstnavatelů byly hájeny, abychom určitě dospěli k nějakým závěrům, ale každopádně při těchto závěrech bychom měli zohledňovat aký kominoté. Děkuji. Děkuji. Jako další pán Lange. Dvě a půl minuty. Ano, děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Tři otázky eh, mě zaměstnávají. První otázka proč pořád ještě neexistuje žádná transparentnost, když Lisabonská smlouva od 1. prosince je vstoupila platnost a od 10. února eh, máme interinstitucionální dohodu s komisí na které jsme se dohodli. To znamená, ne, nechápu, že rada i nadále eh, tady působí jako pozorovatel a sedí při jednávání u stolu a parlament do toho není začleněn a dokumenty nejsou veřejné. Tedy proč je tomu tak, pane komisaři? Druhá otázka, kterou se zabývám. Kdo vlastně vyjednává o dohodě akta? Není to tak, že by to v rámci VTO ehm, bylo něco jako eh, následná dohoda, které se vyjednává, ale jsou to jenom jednotlivé státy a jak slyšíme ze Spojených států, eh, z, také se tady jedná v zájmu mocných se uskupení. A tady se opravdu ptám, jestli se tady nestanovují určité standardy, které pak budou platit pro všechny, přestože ne všichni sedí u stolu a spolu vyjednávají. A třetí otázka, pane komisaři. Eh, o čem se vyjednává obsahově? Vy jste mm, odpověděl na mou otázku při slyšení, eh, že aký komunitér bude zaručen. Ale jestliže se podívám na jednotlivé dokumenty, které tady prosákly, eh, tak bohužel mám určité pochybnosti. Eh, jsem schopen porozumět tomu, že se tady eh, vyjednává o, o, určité možnosti zablokování internetu, že, eh, poskytovatelé že poskytovatele tady mohou být zneužíváni pro určité ekonomické zájmy a že může dojít také k omezením vědy a výzkumu. Dokonce se někteří pokoušejí zavést um, obecné kontrolní systémy, tak se ptám, kde tady zůstává aký komunitér. A i otázka eh, kompenzace náhrady škody, hmm, to, čemu říkáme lost profit, eh, hmm, to eh, hmm, také je o tom vyjednáváno v rámci náhrady škody. To si myslím neodpovídá naší politice. A za třetí, pane komisaři, je to otázka, jak jak eh, to vypadá ve vztahu eh, online offline. Jestliže se dočtu, že online a offline obojí eh, mají zobrazovat digitální svět, tak to vlastně znamená, že bude docházet k prohledávání laptopů a iPodů a jiných přístrojů 3D na hranici. Prosím, odpovězte mi na tyto tři otázky. Děkuji. Děkuji, pane Lange. Jako další pan Rinaldi na dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, Myslím, že je to jakýsi prvotní hřích spočívající v tajnosti, v jaké byla vedena jednání až do dneška. Což je ještě zhoršeno tou danou asymetrací, pokud je pravda, že americká strana měla přístup k informacím na základě jakési důvěrné dohody, na rozdíl Eh, od toho, co bylo dopřáno jako informace jak evropským institucím, tak veřejnosti Evropské unii. Hovoříme tedy o dohodě pro Koreu, hovoříme o dalších věcech, které eh, musí nyní skončit po té, co vstoupila v platnost Lisabonská eh, smlouva. Tato neprůhlednost jednání musí být jednou vždy skončena. Musíme bojovat proti padělání a vést související bitvy. A nesmíme uh, umožnit nějaký permisivismus. Tento boj je svatosvatý pro takovou velmoc eh, obchodní, jako je Evropská unie v Benátkách. Platilo v Benátské republice například eh, muránské sklo, byl velice silně trestán, přísně dokonce i smrtí a tak my bychom měli mít na paměti, že když se globalizuje ekonomika, my vnímáme hospodářskou soutěž, tak musíme mít e, také na zřeteli potřebu bojovat proti padělání. Ehm, tato situace vzbuzuje obavy i ve veřejném mínění a proto tato otázka, která by měla být také e, argumentem, který, se, který bude řešit právě Evropská komise, se ozývá eh, velice eh, málo, ale my bychom se měli zmiňovat v těchto obchodních dohodách především o svobodách, svobodách například na eh, projev informace prostřednictvím internetu, právo na ochranu osobních údajů. Je třeba uvažovat o trestně právních, občanskoprávních postizích o, pro internetové providery. Je tu taková červená linie, na kterou by si měla komise dávat pozor. Tu není třeba překročit tuto linii. A chtěl bych slyšet ujištění od pana komisaře, že akta nebude moci být využita proto, aby se bránilo eh, levnější, prodávání levnějších léků za výhodnějších cen, eh, ať se jedná o eh, léky, které jsou generické, které jsou pravé ale mohly by eh, být trnem v oku eh, evropských farmaceutických firm. Děkuji dvě a půl minuty, pan Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, pane komisaři de Gucht. Eh, když se sejdete v vaší pracovně se deseti zástupci drobných států a postavíte vy Eh, snažíte se o takové eh, záležitosti jako prosazování práva a občanské právo, hranice a podobně, eh, hranice v internetu, tak se nesmíte divit, že to vyvolává otázky, které si kladou občané a občanky. Musíte určitě rozeznat, co je za, těch, za těmi otázkami obchodního výboru. Má to být dohoda, kdy se to týkalo ochrany inženýrských a vůbec veškerých eh, patentů. Jedná se také ovšem o občanská práva, jedná se o eh, inovační potenciál a o ochranu osobních dat. Ovšem články 7 a 8 Charty základních lidských práv eh, Mm, hovoří o něčem jiném a stále budeme vám to připomínat. Taková dohoda bude mít dopad na celý svět. Přesto ovšem jednáte za, s vyloučením všech prahových ekonomik a veškerých dalších účastníků společnosti. Vylučujete parlament a jednoduše řečeno vylučujete veřejnost, v jejíž službách stojíte. Vyjednáváte bez mandátu parla- Evropského parlamentu a nadále nás krmíte pouze nějakým schrnutím výsledků vaší práce. V podstatě nepředáváte eh, práva, eh, nechcete nám otevřít, o čem jednáte, nechcete to otevřít členským státům. Jestliže si myslíte, že naše obavy, obavy naší frakce jsou neoprávněné, tak nám to dokažte. Eh, když eh, budete snít o tom, že jednoho dne dostanete souhlas eh, tohoto parlamentu s vašimi vyjednáváními, tak byste měli, se měli poučit ze dohody o SWIFTu. My bychom nechceme dále připuš, připouštět to, že budete jednat bez nás, bez parlamentu. Děkuji. Děkuji. Pan Said Kamal. Děkuji, pane předsedající. Děkuji vám, pane komisaři. Myslím, že vidíte, jak silné eh, city se to ozývají ze všech parlamentních skupin. Jasně, nehledě na naše eh, rozpory v politické sféře, eh, bojujeme za větší transparentnost, za dodržování duševních práv. A to myslím, že zde zní velice jasně. Obava spočívá v tom, že není dostatek transparentnosti při vyjednávání. A neznáme to, na jakých zásadách se eh, vyjednává, jaká jsou vyjednávací stanoviska. A vytváří se tak vákuum. Jakmile se vytváří vákuum, tak je jasné, že to vákuum se musí něčím naplnit. A pak se k nám dostávají nějaké dokumenty. My nevíme, zda to jsou dokumenty eh, skutečně oficiální, či to jsou nějaké jiné dokumenty, ale prostě to ukazuje na to, že nemáme dost transparentnosti a dost eh, informací. Potřebujeme někdy eh, režim důvěrného jednání, to je jasné, ale my žádáme potom, aby zde byla rozumná transparentnost. Proč nemůžeme mít přístup k těmto dokumentům? Proč eh, nemáme eh, přístup k dokumentům z vašeho jednání a k vašim postojům. Dejte nám alespoň zhrnutí z těchto jednání, stanovte svoje výchozí pozice. Takže jde o to, zda budeme podporovat návrhy, které budou přicházet a nestane se nám náhodou, že například naše laptopy nebo naše e, jiné elektronické součástky budou nakonec zabaveny jde na hranicích. Je důležité, abychom dosáhli společně rozumného kompromisu a shodli se na společných textech. Je tedy na vás, pane komisaři, abyste prokázal transparentnost a abyste prokázal demokratickou zodpovědnost komise. Děkuji vám, pane Kamale. Jako další promluví pan komisař de Gucht. Thank you, uh... Děkuji. Pane předsedající, Chápu vaše obavy týkající se vyjednávání kolem akta. Dovolte mi, abych nejprve připomněl, že vyjednáváme tuto dohodu tak, abychom vylepšili ochranu um, inovací, které došlo v Evropě v různých oblastech, um, tak, abychom i práva duševního vlastnictví mohli ochránit. Jestliže chceme zůstat konkurenceschopnou ekonomikou, musíme se spolehnout na inovace, kreativitu a exkluzivitu značek. Toto je jedna z našich hlavních konkurenčních výhod na tomto trhu. Musíme zajistit to, aby tato výhoda byla adekvátně ochráněna eh, v našich hlavních exportních trzích. Pokusili jsme se nadnést tuto otázku už před několika lety, například ve VTO eh, nebo v Organizaci pro eh, duševní vlastnictví, ale tyto pokusy byly systematicky blokovány ostatními zeměmi. Takže přes preference, eh, že jsme hledali globální řešení, neměli jsme jinou volbu, eh, než se začít angažovat v této koalici. Eh, konečná dohoda bude závazná pro ty, ty země, které podepsaly. Přestože eh, bychom byli velmi rádi, kdyby ještě více země, hlavně nově se vyvíjející země, mohly se do toho připojit. Jak jsem řekl během svého slyšení, eh, tyto, eh, tyto jednání jsou důvěrná. Toto není neobvyklou záležitostí vyjednávání. Mm, tady jde o to, abychom dosáhli výsledku a musí být zachována důvěryhodnost pro všechny strany. Je zapotřebí učinit také určité kompromisy, tak abychom konečně dosáhli této dohody. Na druhé straně straně souhlasím s tím, že Evropský parlament musí být adekvátně informován o vývoji vyjednávání. Děláme vše, co je v našich silách ve dvou oblastech. Snažíme se informovat parlament a přesvědčit um, naše uh, partnery, aby pokračovali dále. Za prvé, co se týká informace parlamentu, poskytli jsme vás, vám určité hlavní směry uh, vyjednávání, také uh, zprávy o jednotlivých kolech vyjednávání a poskytli jsme všechny obecné dokumenty z DG Trade, um, to je to, um, co, co vám také poskytl výbor, toto jsme udělali v souladu souladu s rámcovou dohodou, rámcovými dohodami. A také eh, se o akta diskutovalo několikrát v INTA a to v posledních třech letech. Dovolte mi, abych ještě dodal, že komise organizovala eh, dvě konference s eh, jednotlivými aktéry o akta v červnu 2008 a v roce 2009 a toto bylo otevřeno všem občanům, nevládním organizacím a médiím. Další veřejná konference bude organizována 22. března v Bruselu. Ehm, chápu, že možná máte pocit, že toto není dostatečné, že si nemůžete na tomto udělat eh, obraz o tom, eh, jaký je stav vyjednávání. Mm, ehm, ehm, já jsem vydal instrukce svým službám, aby eh, zorganizovali briefingy pro zainteresované poslance a informovali je o všech stránkách věci. Bude to k dispozici pro diskuse před každým kolem vyjednávání. Za druhé, uvědomuji si, že nejlepší způsob, mm, je, abyste se dozvěděli, jak probíhají tato vyjednávání, by bylo, kdyby eh, jste mohli si přečíst návrhy textu, o kterých se vyjednává. To by mm, na základě toho byste si mohli udělat jasný obrázek o tom, jak si v těchto jednáních stojíme. Jak asi víte, eh, jsou tady dohody mezi jednotlivými stranami akta o tom, že text, o kterém se vyjednává, eh, může být zveřejněn pouze tehdy, jestliže budou s tímto souhlasit všechny strany. Komise je proto, aby se uvolnily tyto eh, dokumenty vyjednávací co nejdříve. Vyjednávací strany však jsou nadále proti tomu, aby se brzy vydaly tyto dokumenty. Já velice nesouhlasím s tímto přístupem, ale nemohu unilaterálně dosáhnout ehm, takovýchto ehm, ujednání. Přesto eh, se postarám o to, aby další vyjednávací kolo, abyste byli informováni, eh, komise bude mm, se velice snažit o to, aby mm, byli tito aktéři přiměti k tomu, že vydají eh, dokumenty, tak aby, se, mm, aby byly všechny strany informovány. Je v zájmu všech aktérů, aby si všichni mohli udělat přesnou představu o tom, ehm, o čem jsou tato vyjednávání přesně. A e, dokonce je ještě důležitější to, e, o čem nejsou, aby věděli, o čem nejsou tato vyjednávání. A konečně, co se týče e, některých vašich obav o povaze těchto vyjednávání, ehm, já za prvé, cílem je eh, tady se pustit proti omezení v oblasti duševního vlastnictví. Toto mohlo být velké komerční dopady. Nepovede to k omezení občanských svobod nebo k poškozování eh, spotřebitelů. Za druhé akta. Eh, v případě akta jde o vymáhání práv v oblasti duševního vlastnictví. Nebude to znamenat určitá opatření, takže by se modifikoval zákon o duševním vlastnictví, že by se vytvářela nová práva práva, nebo že by se měnil rozsah působnosti ochrany těchto eh, práv nebo trvání. Ovšem, eh, musí tady být minimální pravidla toho, jak mm, je možné vymáhat svá práva u soudu, ehm, eh, například ehm, mm, evropští designéři módní, mm, když třeba stojí před paděla, padělky v mimo Evropu, by se měli být jisti tím, že jejich práva budou příslušným způsobem zahraničně ochráněna. Za třetí, akta musí a eh, zůstat v souladu s acquis communautaire, včetně současné úrovně harmonizace eh, s mm, IPR, eh, směrnice o e-commerce, mm, dále telekom a také další legislativní oblasti, například ochrana dat. Ehm, nedojdou žádný, žádným e, změnám, které by přišly si zadními e, dvířky. V tomto smyslu akta nebude mít žádný dopad na evropské občany, protože nevytvoří nové závazky pro EU a nebude e, nutné implementovat další legislativu. Ovšem poskytne našim inovátorům větší ochranu na trzích. Jsem si vědom určitých obav, které jste tady vyjádřili, co se týče zavedení povinných eh, pravidel eh, a musíme bojovat proti padělkům a proti eh, pirátství a mm, proto se k tomu vyjádřím velmi struč jasně, tak, aby tam nebyl žádný prostor pro dvojí mm, interpretace. Mm, my tady různé z evropské země mají nejrůznější přístup k této věci a chceme si zachovat tuto flexibilitu eh, a zároveň budeme plně respektovat základní lidská práva a občanské svobody. Evropská unie nepodporuje a nebude akceptovat to, že by akta vytvářela další eh, závazky, takže by byli eh, lidé odpojeni od přístupu k internetu. Zajistíme, aby akta nepoškodila přístup ke generickým lékům a byla tady nějaké, byly tady některé kontroly, kontroverze, co se týče legislativy v této oblasti, ale jak už jsem vám řekl při svém slyšení, tento problém, eh, o tomto problému budeme eh, hovořit eh, při dalším opatření a konečně jste se ptali na posouzení dopadu akta. Musíme zvážit to, že komise nepůjde za hranice AKI EU, tak se snažíme opřít o studie, které byly vytvořeny hm, při, v souladu se směrnicí 2008. Jde o duševní vlastnictví a E, také o směrnici o e, trestním e, stíhání. A také jsou tady závěry studie OECD o ekonomickém dopadu padělání a pirátství. Tato studie byla vypracována v roce 2008. Tato studie se zabývá různými pirátstvím a padělky. 250 miliard dolarů tady bylo jmenováno Eh, je to, týkalo se to 150 zemí a zároveň je tady také velmi detailní analýza eh, různých padělání eh, výrobků s digitálním obsahem. Já, jsem, já budu obhajovat to, co jste řekli. Vaše důvěra a podpora mi napomůže docílit tohoto, dostat těmto slibům. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Přejdeme k projevům poslanců za politické skupiny. Paní Tokia Saifi, dvě, dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedající. Pane komisaři, od té doby, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, máme nové pravomoci. Chceme, aby byly respektovány, již od nynějška. Vy jste nás slyšel a my vás teď žádáme, abyste vytvořil postup trvalé konzultace ohledně obchodní dohody o boji proti padělání, abychom byli informováni o tom, jak postupuje vyjednávání. Samozřejmě při respektování ehm, vyhrazených údajů, eh, tak jak jste nám právě řekl. Chceme ale, abychom byli plně zapojeni do legislativního postupu, abychom věděli, jak postupuje vyjednávání, měli přístup k dokumentům. Za naše politickou skupinu vás eh, vybízíme k tomu, abyste eh, vedli multilaterální vyjednávání, aby, č, aby tyto státy se zavazovaly k respektování pravidel pro duševní vlastnictví. I země jako Čína by pak mohly na toto přistoupit padělání je opravdu eh, eh, velkým nešvarem, nejen proto, že je nebezpečím pro hospodářství, pro ekonomiku, ale také eh, proto, že autory a podniky, které investovaly po dlouhá léta do rozvoje a výzkumu, připravuje všechny tyto subjekty o plody jejich úsilí. Musíme naopak podporovat inovaci a kreativitu. Musíme tedy chránit tato práva musíme chránit konkurenceschopnost Evropské unie. Já věřím, že rozvojem digitální společnosti nemůžeme dovolit, aby se e, padělání stalo e, nehmotnou e, skutečností. A musíme bojovat proti těm, kdo poškozují autorská práva. Jedná se také o naše svobody občanské. Děkuji vám, paní Saifi. Jako další dvě minuty, pan David Martin. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za váš příspěvek. Na konci svého příspěvku jste řekl, že máte, že jste slyšel naše obavy a že na ně budete reagovat. Myslím si, eh, že to je důležité. Nejsem úplně přesvědčen o tom, že jste pochopil všechny naše obavy týkající se vyjednávání akta. Je pravda, že eh, tady eh, jsou určité tenze, určitá napětí, co se týče práv a také padělku může to být někdy ohrožením pro lidské eh, zdraví. Jako vy nejsme proti mezinárodní spolupráci, tak abychom mohli bojovat proti eh, piráctví a padělání. Měli bychom eh, se zabývat také ostatními zneužíváními duševního vlastnictví. Ale to musí být založeno na současném aký komunitér a já jsem jestliže mm, vy jste řekl, že Eh, nechcete, aby se to nastalo zadními dvířky. Eh, eh, jestliže ale absolutně řeknete, že to nepůjde zadními dvířky, tak to potom akceptuji a věřím, že to slíbíte. Pak jste řekl, že nechcete stíhat jednotlivce, ale máte tady externí hranice v Evropské unii. Co se stane s lidmi, kteří přijdou do Evropské unie, takže zase dojde ke stíhání některých jednotlivců. Ehm, ale nikdo by neměl být stíhán za to, že eh, třeba používá některých ehm, copyrightových materiálů a eh, pak eh, toto eh, musí být mm, eh, adekvátní. Pak jsou tady další problémy, neznáme celou situaci, protože je to zahaleno určitým tajemstvím, ale vítáme skutečnost, že jste se tady zavázal k tomu, že návrhy textu, který se vyjednává, budou uvolněny a že přimějete jednotlivé strany. Myslím si, že těmto stranám musíte říci, že to neposílí vyjednávání, ale naopak oslabí, pokud nebudou schopni uvolnit návrhy textu. Dnes je jasná věc, že dostanete podporu tohoto parlamentu jenom tehdy, když budeme mít možnost nahlédnout do těchto textů. A konečně vítám vaše poznámky týkající se generického lékařství a um, doufám, že tady budou zavedeny i celní úpravy. Sofia Intveld asszony, kettő és fél perc. Děkuji. Paní Infeld, dvě minuty a půl. Při přípravě na tuto uh, rozpravu o intelektuálním eh, vlastnictví a právech na ně a o tom, jak eh, podpořit intelektuální činnost našich spolupčanů, jsem přemýšlela nad tím, jak hm, pár dní před eh, uveřením knih o Harry Petro, Potrovi zmizel celý nákladák těchto knížek, ale teď si můžete všechno stáhnout všechno na MP3 nebo na své laptopy, aniž byste respektovali duševní vlastnictví. Pane komisaři, my vás vybízíme k tomu, aby se jednalo transparentně. Eh, od vyjednavačů se žádalo, aby podepsali ehm, prohlášení, že nic neprozradí. Takže vy jste teď vázán takovýmto prohlášením. Já chci tedy vědět, do jaké míry je toto vaše prohlášení, které jste před námi uvedl pravdivé. A je pravdivé to, že došlo k těmto eh, dohodám, eh, podepsání těch prohlášení o důvěrnosti. Pokud není, tak chceme slyšet, eh, co dostaneme, jaké dokumenty. Pokud k ním došlo, k těmto důvěrným dohodám, tak eh, chceme vědět, jak chcete zajistit, eh, že se eh, dostaneme k dokumentům nejen parlament, ale také veřejnost. Eh, Evropští občané mají také právo vědět, jaká prohlášení se pro, eh, pardon, jaká rozhodnutí se provádějí, protože tato rozhodnutí ovlivňují jejich životy. Pokud došlo tedy k podepsání takových prohlášení o eh, důvěrnosti, tak se musí stát věcí minulosti. Demokratická eh, legitimita těchto vyjednávání je slabá, pane komisaři. Je třeba jasně stanovit cíle EU a vaše vyjednávání nedostalo žádné eh, schválení od Evropského parlamentu. Můžete říkat, že na to není žádný právní základ, ale eh, je tu 27 eh, ministrů, kteří si myslí, že mohou dát sami sobě mandát k tomu, aby jednali potají navzdory právům občanů Evropské unie. V tom případě by se jejich chápání demokracie a transparentnosti lišilo od mého. My chceme aby nedocházelo k nějakému eh, zabavování eh, laptopů a podobně. Eh, chceme, aby nedošlo k, k zavedení nějakých klauzulí, kterých, kterými se bráníme, aby nedošlo k jejich zavedení zadními vrátky. A také si přejeme ochranu pro downloadovaný materiál. Děkuji vám. Jako další na minutu a půl Pan Engström. Děkuji za prvé bych rád pogratuloval eh, panu komisaři za to, že konečně dosáhl eh, toho, o čem vedoucí eh, zástupci EU mluví po celá desetiletí. Podařilo se jim to, že začínají vidět zájmy občanů v této politice. Akta je v zájmu těchto občanů. Ale na základě toho hm, pořád mám pocit, že musím kritizovat komisi za metody, kterých používá. Ehm, ehm, protože naši občané sledují hm, už po mnoho let hm, tato vyjednávání. Tady jde o omezenou svobodu a omezené eh, soukromé, eh, soukromou oblast, jenom protože si o to zažádají společnosti. Eh, jsou tady základní občanské svobody, které mají být vyváženy proti jiným zájmům, ale ty přicházejí zkrátka. Je tady, může tady být nedostatek transparentnosti. Tak by tomu ale nemělo být demokracii. Zítra budeme hlasovat o usnesení, které žádá komisi, aby dostala této smlouvě a aby předložila všechny dokumenty akta na stůl. Doufám, že usnesení bude schváleno velkou většinou právo na soukromí, na svobodu informací a sférový soud, soud, e, to jsou hlavní pilíře demokracie. Zítra ukážeme, že toto je parlament, který je připraven stát, e, dostat těmto právům a postavit se za ně. Žádáme informace, e, které jsou naším právem a je naší povinnost, to je naše povinnost vůči občanům. A chceme říci komisi, že toto je parlament a nejenom předložka před dveřma. Köszönöm, Engström úr. Děkuji. Slovo má na dvě minuty pan Kožušník. Pane předsedající, já jsem původně chtěl eh, všem, eh, především mi tady poděkovat panu eh, komisaři Karlovi de Guchtovi za to, že prolomil přístup svého předchůdce, který obcházel Evropský parlament jako jedinou přímo volenou evropskou instituci a neinformoval o procesu negociace této dohody. Ale jsem trošku na rozpacích, protože Eh, jsem byl vždycky vychován k úctě eh, k důležitým osobnostem a eh, docela se mě dotklo že pan gucht si ostentativně čistil brýle když tady vystupoval můj kolega kamall. nicméně teď k věci. osobně vítám že tato smlouva vzniká neboť duševní vlastnictví si zaslouží důslednější ochrany než je tomu v současnosti. přesto mě mrzí že stranami dohody nejsou rusko a čína které jsou hlavním zdrojem porušování autorského práva. mám také obavy o samotnou efektivnost této smlouvy protože obsah smlouvy je stále zahalen jakousi mlhou tak jak o tom tady mluvili mnozí kolegové. rád bych si tedy dovolil apelovat eh, na komisi jako zástupce členských států která smlouvu vyjednává aby smlouvu nesložila jako exportní nástroj aby nesloužila jako exportní nástroj francouzské digitální gilotiny do dalších států a zároveň se nestala importérem softwarových patentů do evropské unie. děkuji. děkuji vám pane kožušníku. jako další paní eva britt svensson. děkuji pane eh, předsedo. Pane komisaři, musím říci, že jsem jak udivena, tak skutečně také na nejvýš rozhorčena. Jestliže komise hájí to, že při určitých věcech se vyjednává důvěrně, hovoří se o zákonech v současné době. A zákony to jsou základní práva občanů, je to osob, týká se to osobní integrity. A není možné, neinformovat občany a ani parlament o takovýchto jednáních. Já požaduji, aby okamžitě jednání byla přerušena. Můžeme zahájit jednání opět, jakmile se partneři akta dohodnou na tom, že se tak bude dít otevřeně a demokraticky. Chtěla bych vidět všechny papíry na stole a to nyní hned, okamžitě a před předložit je všem občanům a občankám. Zde se to týká základních principů demokracie. Zcela speciálně, jestliže se jedná o základní práva a občanská práva, tak všechny papíry musí být nyní položeny na stole. Na stole pro všechny občany, pro všechny občanky. To je třeba, aby bylo řečeno, protože jsou to základní práva demokracie. Děkuji. Děkuji. Jako další pan Stasen Děkuji, pane předsedající Když se vyjednává za zavřenými dveřmi a něco se za nimi upeče, tak se tady opravdu rozezní všechny naše poplašné zvony. Eh, eh, lidovci jsou eh, proti takovouhle evropskou kuchyni, abychom mohli něco udělat proti tomu, co se děje za zavřenými dveřmi, tak eh, musíme přeci vědět, co se vůbec eh, vyline z té evropské kuchyně. Evropský parlament se k tomu má vyjádřit, ale vůbec nevíme, o co jde. To je přeci bláznivé. Nyní, když máme ochutnávat jídla této akta, tak to je opravdu zvláštní. Jak může být zablokován internet? My, když jsme se zasadili o svobodu lidí, to přeci nejde. Kromě toho se porušují také principy subsidiarity. Členské státy nemají vůbec přístup k tomuto tématu. Má frakce je za úplnou otevřenost a proti tomu, aby Eh, se hovořilo za občany. Stát přihlíží a akta se zachází příliš daleko, jiná eh, zachází příliš daleko za hranice takových grémí, jako je například Světová obchodní organizace. Proč jsou do toho zapojováni pouze nějaké přípravky eh, z americké kuchyně? My bojujeme za zájmy všech občanů proti nějakým tajným polivčičkám. Jsme proti padělání léků i různých jiných výrobků. Jde o to, že parlament se k tomu vůbec nemůže vyjádřit, jenom proto, že je to tajné. Ani obsah není znám. Nedovedeme si představit horší porušení našeho mandátu jakožto parlament. Celá tato kuchyně smrdí, měli bychom prostě zavřít dveře a říci, že se zde vše porušuje, veškerá práva. Děkuji. Rojtová, hasuj. Děkuji, paní Rojtová. Vážení kolegové, pane komisaři, eh, globalizace a zejména vstup číny do wto přinesly obrovský problém to víme. evropa je zavalená padělaným zbožím které je stále více nebezpečné i lidskému zdraví a představuje také vysoké hospodářské ztráty firmám občané a firmy těžko nesou fakt že na to kontrolní možnosti členských zemí absolutně nestačí a právem volají po účinnějších opatřeních na evropské úrovni včetně vysokých postihů pro padělatele. tato smlouva by měla zásadně zlepšit mezinárodní spolupráci při odhalování padělků ale nemyslím si že potírání středoškoláků kteří si stahují z internetu hry by mělo být naším cílem obsah dva roky vyjednávané smlouvy je tajný a tak jen prosakují informace o kontroverzních článcích které by se mohly dotýkat dnešních práv evropanů jejich soukromí a informací. k tomu jsme nedali komisi mandát obávám se proto že ratifikace v evropském parlamentu této vysoce potřebné smlouvy může být zamítnuta podobně jako smlouva swift pokud komise nebude parlament průběžně informovat o struktuře a limitech vyjednávané dohody. nechci abychom byli opět postaveni před hotovou věc to jest acta schválit či odmítnout aniž bychom mohli text podrobně prodiskutovat a rozptýlit i případné obavy našich občanů dále považuji za strategickou chybu že k vyjednávání o této dohodě nebyla přizvána právě čína která je největším zdrojem padělků. proto kladu otázku můžete nám pane komisaři osvětlit o jakou jde taktiku a zda jednáte s čínou aby se k dohodě později přidala? a věříte tomu? děkuji. Děkuji. Pan Susta. Děkuji, pane předsedající, eh, pane komisaři. Chceme zůstat největší ekonomikou eh, světa, ale potíží je hospodářská soutěž, eh, schopnost produkovat a dostat se na nové trhy. V boji proti padělání je třeba jasně pokračovat, je třeba chránit intelektuální vlastnictví, patenty, to ale nejsou nefinanční nástroje, které by dodaly eh, sílu hospodářské soutěži. Je to především eh, potřeba eh, právní společnosti, která se zakládá na respektování pravidel, pravidel, která byla poštlapávána v finanční mezinárodní spekulaci akta. To je nástroj, zásadní nástroj v boji proti eh, fenoménu padělání, který, eh, které dosahuje 500 eh, miliard dolarů každoročně a souvisí s organizovaným zločinem, pošlapává základní lidská práva jako právo na zdraví, když pomyslíme například konkrétně na padělání léků. Na to všechno musíme myslet, když se hovoří o dohodě akta. Ale musíme si také vzpomenout na to, že je třeba i při této dohodě respektovat některé základní principy e, soužití na základě určitých pravidel. Proto v nás buzuje obavy tedy e, právní základ, mandát pro vyjednávání a další aspekty vyjednávání. Tento parlament reprezentuje půl eh, miliardy občanů a eh, proto by měl být informován. Měli bychom je tak postupují práce a vyjednávání. Potřebujeme přístup k informacím, k dokumentům, abychom mohli eh, vyjádřit hodnocení situace na základě poznatků. A je třeba aby Evropská unie v této spolupráci mezi institucemi co možná nejlépe rozvinulo svou schopnost eh, konkurence, schopnost a chránilo eh, intelektuální práva. Děkuji jako další pan Aleksandr Alvaro, dvě a půl minuty. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři de Guchte, je to obtížné dědictví a kdyby to téma nebylo tak vážné, tak bychom mohli mluvit o spekulacích, které vyvolaly tato akta, mohli bychom se usmívat. Ale ze dvou důvodů se tomu usmívat nemohu. Za prvé, piráctví, to je, tady dochází k porušování, protože to narušuje integritu naší ekonomiky a ohrožuje lidské zdraví. Celosvětové ekonomické ztráty, které vznikají piráctvím a paděláním produktů v roce 2007, 2007 vedly ke 108, ztrátě 185 miliard eur. To je více než rozpočet Evropské unie. E, to ohrožuje naše podniky a ničí pracovní příležitosti. Určitě to nemůže být v našem zájmu. Kromě toho eh, padělání eh, léků eh, může mít negativní důsledky na lidi, kteří tyto léky berou a nevědí, že se přitom jedná o padělky. Rovněž je to nepřijatelné riziko. A tak je pochopitelné, že je v našem zájmu, abychom tady jednali. Abychom eh, ale jednali, tady je nutné vědět, že vyjednávací mandát Evropské komise se drží v rámci aký komunitér, tak aby akta do budoucna eh, nebyly další ehm, crazy treaty, bláznivou smlouvou. Po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy eh, tady je zapotřebí obsáhlých informací pro Evropský parlament o stavu vyjednávání. A konečně ehm, jsme byli požádáni o náš souhlas. Jinými slovy, Evropský parlament požadoval požaduje úplnou transparentnost a zveřejnění dokumentů vyjednávacích, stejně tak jako všech dalších relevantních dokumentů. Jestliže se chce komise vyhnout tomu, eh, že eh, se budou, eh, budou kroužit kolem akty legendy, tak tady nebude řádně mm, mm, veřejnost informována. Podle mě jsou tady tři základní otázky v centru pozornosti. Za prvé, mm, je, o jedné už jste mluvil. Jestli komise může zaručit to, že tady nedojde k, k režimu free strike out. To by totiž Ehm, ehm, zase odporovalo směrnici o ehm, telekomunikacích. Za druhé, může komise zaručit to, že eh, nedojde eh, k zavedení eh, nových úprav pro obsah na internetu, to by totiž neodpovídalo směrnici o e-commerce. A za třetí, může komise zaručit to, že v rámci akta nedojde k zavádění nějakých trestních opatření, které jsou mimo kompetence Evropské unie a já vím, že členské, jsou to členské státy, které tady před přebírají zodpovědnost, ale jako strážkyně smluv vycházím, že komise se dostojí svým úkolům. Děkuji za pozornost. Děkuji panu Alvaro. A nyní eh, minutu a půl pan Albrecht. Již eh, před více jak rokem a půl jsme my, Evropský parlament, eh, jsme vyzvali jasně komisi, aby jednání k dohodě akta byly v budoucnu transparentní a aby byla zapojena veřejnost a parlamenty. A také, že úzký fokus eh, toho boje proti padělání eh, byl oznámen. A co jste udělali od té doby? Nic, vůbec nic. Právě naopak eh, tou, s tou takzvanou nesvatou koalicí eh, dobrovolníků států vyjednáváte v tajné diplomaci, která je na nejvýše nedemokratická a vychází to zdaleka za pravidla, co se týče ochrany duševního vlastnictví v Evropě co nedostáváme od vás informace, ale ten samotný skandál teprve přijde. Od 1. prosince minulého roku nám v, nás nesmíte ignorovat v celé řadě oblastí a nemůžete spolu s radou pouze si provozovat svoji politiku parlamenty se právě a lidé eh, se postarali o to, že už se takto postupovat nebude. A proto si kladu otázku, co děláte vlastně jakožto komise, jste strážkyní smluv. A musíte se postarat o to, aby také jasně formulovaná evropská smlouva byla dodržována. Jestliže nemůžete stoprocentně dodržovat eh, tuto smlouvu, tak opět eh, z Evropského parlamentu vzejde ne. A jestliže nemůžete zaručit dodržení jednání, eh, tak je prosím vás zastavte, zastavte tak dlouho, dokud nemůžete zaručit, eh, že se bude eh, jednat. Proto nyní chceme, abyste jednali tak, jak se má v rámci akta. Patrick. Děkuji. Pan Lirik, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedající. Pane komisaři, Všichni jsme tady proti padělání a piráctví, ale vy, pane komisaři, jste nám právě vyprávěl pohádku na dobrou noc. Tím chcete ospravedlnit to, že diskutujete o mezinárodní dohodě, um, aniž by o tom věděla jak veřejnost, uh, tak um, Evropský parlament. Článek 218 Lisabonské smlouvy stanoví, že Evropský parlament musí být plně informován o všech etapách vyjednávání o, a při uzavírání mezinárodních dohod. A právě u dohody akta se ocitáme v takovéto situaci. Takže prosím, respektujte své slovo a také respektujte Lisabonskou smlouvu. Samozřejmě, že jsme neklidní kvůli dodržování svobod. Interpretace eh, trestného činu padělání už by nebylo delegováno eh, právnímu orgánu, ale eh, nějaké službě, což by mohlo způsobit, že v boji proti piráctví by mohly být eh, zabavovány veškeré materiály stahované z internetu. Tady dochází ke směšování boji proti pirátství a padělání s útokem na soukromý život. A v případě léků se jedná i o útok na e, lidské zdraví. Děkuji vám, pane Jarik. Jako další paní Muscardini. Pane předsedající a pane komisaři, dohoda akta je zásadní k tomu, abychom dosáhli plného sladění Eh, opatření v obchodní ochraně, v boji proti padělání a piráctví. Jedná se o velice obtížná témata, je třeba zařídit také správné aplikování, prosazování duševního vlastnictví, ochrany osobních údajů a právě proto ještě jednou žádáme o větší transparentnost komise. Musí opravdu usilovat o to, aby při zachování důvěrnosti byly texty dány k dispozici parlamentu tak, aby Evropský parlament mohl sledovat dohody a mohl eh, navrhovat své návrhy účastníkům tohoto vyjednávání. Probouzíte v nás naději, pane komisaři, ale chceme, aby po těchto slovech následovala fakta. Evropský parlament eh, vždy bojoval za práva spotřebitelů, za práva evropských občanů a e, také je třeba e, chránit práva občanů na internetu. Proto je třeba, aby komise dále e, usilovala o další vyjednávání, aby se tohoto vyjednávání účastnilo více stran, zatím je jich jen 12. Doufáme, že bude narůstat počet zemí, které budou součástí vyjednávání, že se k ním připojí i nové ekonomiky a že následně všichni podepíšou finální dohodu. Země eh, očekávají, že eh, povinnosti budou všeobecně uznávané a společně sdílené. Piráctví eh, totiž ničí mnoho výrobních sektorů, které respektují pravidla. A proto je třeba spotřebitelům zajistit protože dochází k velkým újmám eh, pro spotřebitele, že budou dodržována ta základní pravidla bez správných pravidel a bez jejich aplikování i na internetu, pane komisaři. Internet sám se stane příležitostí k takovému vržení bumerangu a my všichni tomu musíme zabránit, protože se nejedná jen o eh, osobní ochranu údajů, ale jedná se i o bezpečnost našich zemí. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, paní Muscardini. Jako další, paní Boskurt. Geachte voorzitter, geachte commissaris. Een overeenkomst. Vážený pane předsedající, pane komisi, dohod, eh, eh, komisaři, dohoda s zavřenými dveřmi, to je to, co si nezaslouží evropští občané. Eh, vyjednáváte nyní v současné době o velice důležité dohodě akta a dělá se to opět někde v zadních komůrkách. Jak národní parlamenty, tak Evropský parlament eh, mají právo vykonávat demokratickou kontrolu o obsahu a také o způsobu jednání. Ale nemáme tuto příležitost. Eh, vyjednávající strany dohodly důvěrnost. Evropský parlament i národní parlamenty jsou opět mimo hru. Čili jsme opět poškozováni, nejde se, nejedná se tentokrát o boj s terorismem, ale o obchod. Pochopím, pochopte jedno, že evropská ekonomika musí být eh, stimulována a eh, obchod je proto velice důležitou součástí. Ovšem vyjednávání dokumentů eh, bez přítomnosti, naší přítomnosti, vyvolává spoustu různých zvěstí. Ptám se, jak komise a komisař chtějí dodržovat základní práva. Eh, budou kolegové, kolegyně někdy informováni o obsahu? Bude paní Redingová také eh, o tom uvědoměna? Eh, Evropský parlament požaduje transparentnost. Nyní předtím, než budeme s tím muset souhlasit s touto dohodou. Ivo Lichten. Děkuji. Jako další paní Lichtenberger. Herzlichen. Děkuji, pane komisaři. Během slyšení eh, nových komisařů eh, transparentnost byla jednou z hodnot eh, výrazu, výrazu který byl častěji používán. Vy jste dnes znovu hovořil o tom, že stejně už všechno je transparentní a otevřené. Musím vám říct upřímně, že tato definice transparentnosti je něco, co bohužel nemohu akceptovat. A zjevně to platí i pro eh, velkou část mých kolegů a kolegyní eh, zde v parlamentu. Transparentnost eh, je něco jiného než jenom kousky informací, které někomu pohodíte a řeknete, no jo, ten zbytek bohužel nemůžeme dát na stůl, protože jsme někomu jinému slíbili, že celá věc zůstane v utajení. Nacházíme se v nové fázi teď už nebude možné, abychom přes mezinárodní smlouvy eh, slepě jenom následovali a mm, abychom neměli možnost mluvit s obchodními partnery. Evropský zákonodárce eh, do budoucna, eh, a, a, a, evropský zákonodárce to bude ovlivňovat. Toto už není možné od okamžiku, kdy Lisabonská smlouva vstoupila v platnost. Tedy slepé následnictví končí stejně tak jako netransparentnost a tajnou skaření. To končí před dveřmi Evropského parlamentu potřebujeme důvěryhodnost, věrohodnost ochranu inovací, o, který jste tady používal jako veliký argument. Ehm, důvěryhodnost však nedosáhnete, jestliže se všechno bude odehrávat a vyjednávat za zavřenými dveřmi a ehm, pak se budete pokoušet lidi uklidňovat tím, že budete říkat, že to všecko stejně nebude tak hrozné. Pane komisaři, toto je špatná cesta. Děkuji vám, paní Lichtenberger. Jako další paní eh, Trautmann, minuta a půl. Děkuji vám, pane předsedající a pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. Můžeme jasně vyslovit to, že způsob, eh, kterým provádějí se eh, dohody o boji proti padělání, neodpovídají stávající situaci, protože Lisabonská smlouva nám potvrzuje právo na eh, to, abychom společně s radou obdrželi zprávy o vyjednávání, abychom byli trvale informováni. Nicméně prosakování informací, k němuž dochází nám ukazuje, že nejsme informováni včasně. Hovoří se o systematické dohledě eh, nad eh, internetovým obsahem a co by to mělo znamenat? Mohlo by to znamenat, že eh, uživatelé by byli vystaveni sankcím, trvale by byli vystavováni sankcím, což mi připadá velice eh, nebezpečné, protože bychom spochybnili aký komunitér a také princip směrnice o elektronickém obchodu a také respektování základních práv občanů, eh, což bylo nedávno připomenuto i v balíčku Telekom. Komise by měla tedy eh, jednat, protože parlament už prokázal, že eh, mu velice záleží na základních právech. Já chci poblahopřát eh, panu ehm, koordinátorovi k vypracování jeho práce a žádám komisi, aby Evropský parlament měl informace o tom, jak probíhá vyjednávání. Děkuji, přejdeme tedy postupu Catch the Eye. Mám tu jen jednu žádost o slovo, předávám slovo na jednu minutu panu Papastamkosovi. Děkuji. Děkuji vám, eh, pane předsedající, pane eh, komisaři. Padělání nepředstavuje jen hrozbu pro podniky, ale také pro lidské zdraví. Jde o to tedy, abychom posílili práva duševního vlastnictví na celém světě. Je třeba, aby co možná největší počet obchodních partnerů podepsalo takovéto dvou či vícestrané dohody. Tyto dohody musí plně respektovat Eh, hlavní zásady, eh, svobody a eh, právu na ochranu údajů. Je třeba zabezpečit tok informací. A to vše nesmí navíc představovat neúnosnou administrativní zátěž. Evropský parlament potřebuje úplné informace v jednotlivý, v každém jednotlivém stádiu vyjednávání. Děkuji vám. Předám Eh, slovo. Ještě pan Ferreira, jedna minuta. Pane předsedající, pane komisaři, tento obskurní postup vedený Evropskou komisí něco jasně ukázal, a to pokus o rozšíření nákladů na duševní vlastnictví tím, že budou mít ještě větší zisky nadnárodní firmy, aby bylo dosaženo tohoto cíle, je zcela e, opomíjeno to, co mají zaručovat eh, základní lidská práva a je odpírán Evropskému eh, parlamentu přístup k základním informacím. Omezuje se i globální přístup k hlavním právům, například k přístupu ke generickým lékům. E, do, tohoto, e, do této oblasti je začlenována i korespondence. Ta má být také součástí e, autorských práv, takže jasně vidíme, že hlavní úlohu tu hrají sektory produkční, které si chtějí vydělat další peníze v neprospěch občanů. Děkuji, pane Ferreiro. A na závěr má slovo pan komisař de Gucht. Děkuji, pane předsedající. Musím říci, že když jsem si vyslechl tyto příspěvky, eh, rozhodl jsem se, že tedy promluvím a napadlo mne, že mnozí jste neposlouchali, co jsem říkal tak docela já jsem totiž říkal, že chci respektovat taky komunitér, že se budu snažit zajistit, že ostatní strany dohody uh, budou uh, moci odsouhlasit uh, poskytnutí informací Evropskému parlamentu a že je třeba se zabývat mm, obchodním porušováním eh, práv duševního vlastnictví. A o tom jsem hovořil poměrně dlouho, takže teď nebudu opět odpovídat na všechny dotazy, které byly položeny, protože si upřímně myslím, že už jsem na ně zodpověděl ve svém eh, prvním projevu. Pan David Martin se ptal na to, když tedy někdo opouští nejen Evropskou unii, ale nějakou zemi, Zda i to bude součástí dohody akta. To je zajímavý dotaz, protože to samozřejmě závisí na tom, kam jede. Pokud směřuje do země, která není součástí eh, zemí dohody akta, eh, tak na celní eh, kontrole může být tedy kontrolováno. To už je samozřejmě mimo náš dosah, protože v našem dosahu, v naší celní správě můžeme zjistit, že to se nestane. Nemůžeme nicméně hovořit za jiné celní zprávy. Nesouhlasím s, tím, s těmi úvahami eh, paní Sophie Infeld eh, ohledně parlamentní kontroly, ale já si myslím, že Lisabonská smlouva eh, stanoví to, že rada dává mandát komisi, komise vyjednává a rada se rozhodla tedy o mandátu na základě svého vlastního jednacího řádu. A ministr na radě ministru Eh, potřebuje, pokud potřebuje před svým rozhodnutím eh, souhlas svého národního parlamentu, tak je to otázka vnitrostátního, nikoli evropského práva, protože situace v jednotlivých zemích různá. Eh, pokud některý minister tedy potřebuje předběžný souhlas parlamentu, dobře, ale v jiných zemích to tak třeba neplatí. Takže my bychom to měli brát tak, že rada rozhoduje na základě respektování platných postupů a smluv. Do určité míry eh, mě chráníte, aby mě nekontrolovali iPod, ale já žádný nemám. Jeden, jeden jsem dostal včera, ale eh, ještě jsem ho nezačal užívat a na Nový Zéland nepojedu na to má snad někdo čas někdo jiný. A teď ještě k otázce ohledně kuchyně, paní Stasen. Čína, eh, paní Rojtová, není stranou v tomto eh, vyjednávání. To je závažný problém s Čínou, protože, jak jste správně řekla, jsou hlavním zdrojem padělků Vedli jsme s nimi různé diskuze, vysoký, rozhovor na vysoké úrovni v ekonomické oblasti. Zabývali jsme se některými právě duševního vlastnictví, mm, což bylo také součástí toho vyjednávání. Zabývali jsme se internetovým obchodem, ale i dalšími aktivitami. A jakmile bude dohoda akta dokončena, tak bude otevřena pro podpis dalších zemí. Doufáme, že Čína i pro svůj vlastní eh, průmysl, jako pro, pro dobro svého vlastního průmyslu, toto odepíše také. Můžeme se podívat na další země, na to, jak se vyvíjeli v minulosti a že nyní mají mnohem větší zájem než v minulosti eh, o dodržování práv duševních eh, vlastnictví. Nesouhlasím s interpretací paní Trautmann a dalších ohledně těch 200, toho článku 218. Článek 218 stanoví, že Evropský parlament má být informován o všech krocích v postupu. A to se děje ba mnohem ve větší míře, než je zde stanoveno. Informace, které poskytujeme, zcela přesahují to, co zmiňuje článek 218. Ale já s tím nemám problém. Ve svém úvodním prohlášení jsem řekl, že budu trvat na tom, aby ostatní strany eh, vyjednávání odsouhlasili to, že můžeme eh, eh, vám eh, přidat ten návrh textu, ale nejde o to, že bychom opravdu nerespektovali ten článek 218. Nicméně bych rád ještě řekl paní Sofie Infeld, že jsme vám zaslali přílohu 16, k dohodnutým eh, prohlášením eh, ohledně eh, důvěrného charakteru dokumentů. To vám bylo posláno panem Davidem 23. ledna roku 2009. Ano, to bylo za minulého funkčního období, ale pořád to ten samý člověk. Paní Sofinfeld je ta samá osoba i v tomto funkčním období a pan David O'Sullivan též. Takže nevím, v čem je ta potíž. Na závěr bych rád velice jasně prohlásil, že to, co jsem uvedl za slyšení, musí být bráno vážně. E, opravdu vynaložím veškeré síly na to, abych dosáhl vyjedn... abychom dosáhl dohody e, s jednotlivými stranami vyjednávání e, o tom, že vás můžeme informovat. Ale dokud tomu nedojde, tak vám návrh dohody nemohu předložit, protože by to bylo porušení Ehm, důvěrnosti, důvěrného charakteru vyjednávání. A to by se nevztahovalo jen na vyjednávání akta, ale eh, týkalo by se to i další vyjednávání, ehm, která vedeme s těmito zeměmi. Jednalo by se o porušení pravidel eh, o důvěrném styku jako takovém. Doufám, že tomu budete rozumět. Děkuji, říká pan předsedající. Děkuji vám, pane komisaři. Chci vám eh, sdělit, že bylo předloženo pět návrhů usnesení a eh, tímto můžeme uzavřít rozpravu. Hlasovat se bude zítra v 12 hodin. Vážené kolegyně a kolegové, přejdeme k následujícímu bodu na pořadu jednání, to je nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí. Opět je to otázka k ústnímu zodpovězení. Ehm, máme zde šest autorů.